No, takže kolegyně, kolegové, pořad jednání je ukončen. Pokud nejsou žádné námitky, tak usnesení konečná budou takto předána. Děkuji vám všem velmi srdečně, že jste vydrželi. Přeji vám šťastný návrat domů. Pan Ody má něco k jednacímu řádu? A ano. Ano, pane předsedo, já